meanwhile, we can adopt the agenda. Vážení kolegové, pokud dovolíte, začneme, schválíme si program jednání. We don't have announcement. Žádná sdělení předsedy dnes nemáme, nicméně vysvětlím některé ústní pozměňovací návrhy, protože na posledním zasedání ohledně toho panovaly nějaké nejasnosti. Takže doporučujeme těm, kdo předkládají ústní pozměňovací návrhy, aby nejprve zcela jasně eh, ukázali eh, rukou, že mají zájem, přihlásili se, že mají zájem o podání takového návrhu a není možné podat ho úplně na poslední eh, chvíli, protože je potřeba mít to k dispozici písemně, aby poslanci při hlasování měli možnost si ten návrh alespoň přečíst. Nevím, jestli máte hlasovací karty všichni, snažím se takto, jak vidíte, nahnat ještě trošku pozdržet to hlasování, abyste si všechno připravili. Provedeme samozřejmě za okamžik test zařízení. Uděláme si tedy test zařízení. Zahajuji hlasování na ověření fungování systému. Oh hammer fall. Tak, udeřil jsem kladívkem. Thank you very much. Oh. Tímto tady děkuji. Ještě čekáme na šest kolegů, ještě neodhlasovali. Šest kolegů ještě neodhlasovalo. Kolik z vás se zapomnělo dnes hlasovací karty. Brian, ano, ještě někdo? Renato? Takže je budeme muset připočítat. Brianovi někdo kartičku přinese, na druhou stranu zase nemůžeme čekat do nekonečna, protože máme trialog. Tak ještě jedna karta někomu chybí takže SAD tam chybí jedna jediná karta. Je tu ještě někdo, kdo nemá hlasovací kartu? Hej, s eh, ušima. Hey, so we can proceed. Dobře, takže v tom případě můžeme přistoupit k hlasování. Budeme hlasovat o návrhu nařízení o fondech peněžního trhu. Je to velice důležitý legislativní návrh a nejprve hlasujeme o pozměňovacím návrhu 224. Kdo je pro? Proti? Pro jistotu se to ověříme, přestože si myslím, že to bylo zamítnuto. Tak můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování, návrh byl zamítnut. Nyní návrh 21 zpravodaje, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 225, kdo je pro? Proti? Tak přešla další hlasovací karta, výborně, zamítnuto. Nyní návrh 22 zpravodaje, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Návrh 229. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 226. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Návrh 228. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Kompromisní návrh A. Část 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Část 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Část 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Pátá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno šestá část, kdo je pro, proti, držel se někdo, schváleno. Yeah, but it's not been rejected. Okay. okay, oh, there was a mistake, sorry. Now... Omlouvám se, říká pan předseda. Na straně 4 je napsáno, že pokud bude zám, zamítnut návrh eh, jedna část kompromisu. Takže my jsme teďka schválili všechny eh, kompromisy. Tam je chyba na tom eh, hlasovacím seznamu. Kdo je pro 261? Pro. Kdo je proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 264, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto, 262, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto, 263, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 265, kdo je pro, proti, raději to ověříme. Hlasujeme o 265 elektronicky, prosím. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Nyní 266. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Myslím, že to je opět zamítnuto, ale pro jistotu to ověříme elektronicky. Můžete hlasovat, prosím, o 266. Nefunguje vám zařízení? Zkuste si sednout jinam. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut, takže 267. Kdo je pro? Proti? Chcete to ověřit? Dobře, ověříme 267. Můžete hlasovat, prosím. Vote is closed. Končím hlasování, návrh byl zamítnut. Nyní 268. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 269. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Myslím, že to bylo zamítnuto, ale můžeme to opět ověřit. Můžete hlasovat o návrhu 269. Still two to vote. Ještě čekám na dva kolegy, kteří nehlasovali. Dobře, asi hlasovat nechtějí, takže končím hlasování. Návrh byl zamítnout. Nyní návrh 271. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. 270. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. 272. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. 273. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Ověříme si to elektronicky. Můžete hlasovat o návrhu 273. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní 275. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto 276. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto 277. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Myslím, že to bylo zamítnuto, ale můžeme se to ověřit elektronicky. Můžete hlasovat, prosím, o návrhu 277. Closed. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní kompromis H, první část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis I, první část, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, kompromis je, kdo je pro, první část, proti, zdržel se někdo schváleno, druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, třetí část, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, nyní návrh 339, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 340, kdo je pro, proti, zdržel se někdo Zamítnuto. Chcete to ověřit? Dobře, hlasujeme elektronicky o návrhu 340. Tento návrh byl zamítnut. Nyní kompromis B. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis C. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní návrh 357. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 359. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Chcete to ověřit? Dobře, hlasujeme elektronicky. Prosím. Vote is closed. Končím hlasování a návrh byl zamítnout. Není kompromis N. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 364. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Kompromis O. Kdo je pro? Proti? Držel se někdo? Schváleno. Návrh 397, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 398, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Chcete to ověřit? Dobře. Ověříme 398 elektronicky. Vote is closed. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Kompromis K. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis L. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 422. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Myslím, že to bylo zamítnuto, ale předpokládám, že si to budete chtít ověřit. Můžete hlasovat, prosím. One SND too many. Máme tam o jednoho poslance navíc za SAD. Končím hlasování, zamítnuto. Nyní návrh 52. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 50. 53, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 54, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 425, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 424, kdo je pro? Proti? zdržel se. Myslím, že je to zamítnuto. Ověříme. Omlouvám se. Zahajuji hlasování. Omlouvám se, říká předseda, je to moje chyba. Nedával jsem dost pozor. 424. Končím hlasování. Zamítnuto. 426. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Myslím, že je to zamítnuto, ale ověříme. Hlasujeme teď 426. Končím hlasování. Zamítnuto. 428, kdo je pro? Myslel jsem, že to vidíte, říká předseda. 428, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 430, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis P, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis Q, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis M, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 478, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 479, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 481, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 480, kdo je pro? Omlouvám se, říká předseda. 482, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Myslím, že je to zamítnuto, ale zahajuji hlasování 482. Zamítnuto. 485, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 484, kdo je pro? proti, zdržel se. Schváleno 486, kdo je pro, proti, zdržel se. Elektronicky ověříme 486, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 487, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 489, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 490, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 492, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis E, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 510, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Čtyřista devadesát šest, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 512, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis E, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Část 3 zde není. A byl tady přepis, je potřeba ten, ten, eh, ten návrh byl, když schváleno nebo za, za eh, mítnuto kompromis F, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Třetí část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Čtvrtá část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Čest, pátá část, kdo je pro, proti, zdržel se, Schváleno. Šestá část, kde pro, proti, zdržel se. Schváleno. A teď kompromis V ve třech částech, kde pro, proti, zdržel se. Schváleno. Prv, eh, část 1a, kde pro, schváleno. Druhá část, kde pro, proti, zdržel se. Schváleno. Třetí část, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. A teď návrh 557, ale Lamasur, kde pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Kompromis T, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Kompromis U. Strana 36. Kompromis U, část 1, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. E, část 2, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis dvojité V, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 78, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A teď 706, říká předseda. To je stejné jako 78, takže nemusíme znovu hlasovat. Pak, když to bylo schváleno, tak jako hlasujeme o kompromisu G, kdo je pro, proti, stržil se, schváleno. Kompromis X, kdo je pro, proti, stržil se, Schváleno. Návrh 745, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 747, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 746, kdo je pro, proti. Elektronicky ověříme 746, zahajuji hlasování. Končím hlasování, zamítnuto. Návrh 87, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 748, kdo je pro, proti. Myslím, že je to schváleno, ale elektronicky ověříme 748, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 749. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 750, kdo je pro, proti, zamítnuto. 751, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 753, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 752, kdo je pro, proti. Elektronicky ověříme 752, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 754, kdo je pro? Proti? Stržel se? Elektronicky ověříme 754 a zahajuji hlasování. Končím hlasování. Končím. A schváleno. 755, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis S, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Kompromis Y, Nahoře na, stra- na straně 45, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 97, kdo je pro, proti, zdržuje se. Schváleno. 98, kdo je pro. EPP, souhlasíte s 98? Kdo je pro 98? Ještě znovu. Proti? Zdržel se? Elektronicky ověříme 98. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 99, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 100, Sto, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Elektronicky ověříme stovku, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 101. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 102. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Ověříme 102. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 103. Kdo je pro? Proti? Elektronicky ověříme 103. Zahojuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 104. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 105. Kdo je pro? Proti? Myslím, že je to zamítnuto, ale ověříme 105. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 106. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Nevidím Alde. Vy jste proti? Zamítnuto. Návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 107. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 108, kdo je pro? Proti? Elektronicky ověříme 108, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 3, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Návrh 4, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 109. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 110. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 111. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Myslím, že je to schváleno, ale elektronicky ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 112, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 5, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 6, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 114, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 115, kdo je pro? proti, zdržel se. Schváleno. Sedm. Omlouvám se, říká předseda. Hlasujeme o 118, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis Z. První část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Část 2, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Část 3, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 129, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 131, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 132, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 133, kdo je pro, proti, Zdržel se? Zamítnuto. 134, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 135, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 136, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 138. Proti? Zdržel se? Elektronicky ověříme. Schváleno. Takže 139, kdo je pro, proti, zdržel se. Ověříme 139. na. Ne, vidím EPP, je to schváleno, omlouvám se, říká předseda. 140, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. Amen. Návrh 11, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 142, pardon, ten odpadá. 143, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 144, kdo je... Pardon, a ještě 46, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo, zamítnuto. 12, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo, schváleno. 145, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo, schváleno. 147, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo, Myslím, že je v pořádku, že hlasujeme o návrhu 147. Znovu, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 148. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Nyní kompromis AA. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 155. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 158, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Raději to ověříme elektronicky. Hlasujeme o návrhu 158. Eh, is adopted. Návrh byl schválen. Takže teď 159. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. 170. Pardon, 161, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo? Zamítnuto. 162, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo? Zamítnuto. 63, říká pan předseda, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo? Zamítnuto. 68, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo? Zamítnuto. 66, kdo je pro? proti, zdržel se někdo, zamítnuto, 67, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, zamítnuto, 69, kdo je pro, proti, raději si 169 ověříme elektronicky. Vote is closed. Končím hlasování. Zamítnuto. 170. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Ověříme to elektronicky. Hlasujeme o návrhu 170. Prosím. Vote is closed. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 171, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 172, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, kompromis A-B, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 194, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, kompromis A-C, kdo je Část 1, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Část 2, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Návrh 195, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. 200, dvojka. Kdo je pro? Proti, zdržel se někdo, schváleno. 211, kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno. 212, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Omlouvám se, říká pan předseda. Teď musíme hlasovat o návrhu 214. A omlouvám se, ten byl stažen. Ne, nikoliv. 214. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 19. je stažena, takže 215. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Raději to ověříme elektronicky, hlasujeme o návrhu 215. Vote is closed. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Takže teď hlasujeme o 219. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Přecházíme k návrhu 200. A všechny ostatní nám odpadají, takže se dostáváme k závěrečnému hlasování. Jde o jmenovité hlasování. Můžete hlasovat, prosím. Vote is closed. Končím hlasování. 34 hlasů pro, 18 proti. Pět poslanců se zdrželo, takže zpráva je schválena a to absolutní většinou. Teď hlasujeme o legislativním usnesení. Můžete hlasovat, prosím. Vote is open. Ještě stále můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. 35 hlasů pro, 18 proti, 3 poslance se zdrželi. Paní zpravodajka si žádá o slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem jenom chtěla říct k tomu dalšímu hlasování, že pokud budeme hlasovat pro toto, tak půjdeme do trialogu, pokud budeme hlasovat proti, půjdeme na plenárku. A tak jenom jsem toto chtěla vysvětlit, abyste se toho všichni byli vědomi. So I, I, I... My jsme se teď vlastně rozhodli, že půjdeme na dubnovou plenárku s tímto návrhem. Jenom jsem se to chtěla vyjasnit, pane předsedo. No, uh, Nemusíme hlasovat proti, abychom šli s návrhem na plenárku. Prosím, pane předsedo, omlouvám se, ale teď je to takový důležitý moment, poprosím o klid. Já si myslím, že tady máme zprávu, kdy rada se hodně vzdaluje od dohody a tak není důvodem nepodat tuto zprávu na plenárku. Viděli jsme, že to hlasování mnohdy bylo těsné. Já jsem žádala všechny, abychom s tím šli na plenárku. A ani vlastně k tomu hlasování nemusí dojít. Pan předseda, omlouvám se, ale přesně to říká i paní zpravodajka, že se to dostane na plenárku paní zpravodajka se ptala, já jsem říkal, že ne, ona se ptala, zda musíme hlasovat proti mandátu na trialog, abychom mohli jít se zprávou na plenárku. A na to říkám, ne, to potřeba není, takže můžeme hlasovat o návrhu paní zpravodajky a ten půjde pak na plenárku. Takže kdo je pro? Potřebujeme to odhlasovat jmenovitě. Příspěvky mimo mikrofon. Hlasujeme teď o návrhu paní zpravodajky, který by se takto odebral této podobě na plenárku. Takže kdo je pro? Chcete hlasovat jmenovitě? Výborně. Prosím, můžete hlasovat. To go to plenary. Hlasujeme o tom, že zpráva půjde na plenární zasedání. Nearly unanimity. Thank you very... Dosáhli jsme téměř jednomyslnosti, takže gratuluji paní zpravodajce. Can, can I say something? Good luck for the negotiation. Uh, Uh, you have to use the micro. Můžete něco říci, ale s mikrofonem, prosím. Paní zpravodajka, děkuji všem, děkuji stínovým zpravodajům, také asistentům a sekretariátům za velkou pomoc a děkuji samozřejmě také spolupracovníkům politických frakcí. liebe Kolleginnen und Kollegen. Milé kolegyně, milí kolegové. Kolleginnen und Kollegen, ich wäre <laughs> Kolegyně, kolegové, byl bych vám vděčný, kdybyste se usadili. Nino, Sven, eh, Ti, kteří zde chtějí ještě zůstat, eh, tak prosím, abyste zde zůstali, usadili se a ostatní aby opustili sál, abychom mohli pokračovat. Kolegové, děkuji vám. Hmm, bod číslo čtyři na pořadu jednání, eh, to, co se může používat jako referenční hodnoty. Dnes se budeme zabývat eh, projednáním pozměňovacích návrhů. Nejdříve poprosím, aby naše kolegyně Kora se ujala slova. Prosím, Kora. Uh, um, Děkuji, pane předsedo. Ta práce na tom dokumentu o referenčních hodnotách eh, v minulých dvou týdnech pokračovala. Eh, kontinuálně v pondělí jsme vydali kompletní sadu kompromisních návrhů a za ty poslední dva týdny proběhly konstruktivní setkání se stínovými zpravodaji. Jsem ráda, že všichni sdílíme pocit naléhavosti postoupit kupředu s tímto dokumentem, zvláště teď, když Rada schválila obecný přístup. Musíme práci maximálně urychlit. Těším se na debatu o navržených kompromisních návrzích se všemi stínovými zpravodaji, se na výměnu názorů a na následné, eh, následné eh, tady eh, setkání se stínovými a za EPP Luděk Niedermayer. Thank you, chair. Uh... Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych rád poděkoval Koře a jejímu týmu za fantastickou práci. Vzhledem k obtížnosti tématu si myslím, že si vedou opravdu velmi dobře a postupujeme velice hladce. Dovolte, aby schrnul několik bodů. Na začátku se musíme věnovat dvěma otázkám. První otázka eh, byla proporcionalita, zvláště s, různo, s různými úrovněmi právní úpravy, eh, úpravami eh, kritičnosti referenčních hodnot a ta druhá otázka také v návrhu komise, jak se vyrovnat transparentně a spravedlivě s režimy třetích zemí. Spravodajka si úspěšně vede při řešení všech těchto problémů. V nadcházejících několika dnech vidím několik věcí. Nejprve řeknu to, s čím jsem spokojen. Kompromis, jehož jsme, k němu jsme dospěli, co se týče kritičnosti referenčních hodnot, ten je v pořádku. Vážím si přístupu zpravodajky eh, k rozdílu mezi eh, kritičností a nekritičností referenčních hodnot a to jakým způsobem se to vysvětluje i pro zbytek referenčních hodnot. Obecně struktura návrhu a e, pozměňovacích návrhů, e, co se týče e, situace i třetích zemí, je dobrá, s tím jsem měl starosti. Zbývají některé podrobnosti týkající se formulací, ale to není nic zásadního. Ještě bych se rád zaměřil na právní jistotu uživatelů referenčních hodnot, tak abychom zajistili kontinuitu stávajících referenčních hodnot a rád bych také vyjasnil několik otázek, které se týkají eh, povinnosti příspěvku. Eh, v minulých dnech eh, se otevřel problém referenčních hodnot komodit a zazněly výzvy k vytvoření robustnějších referenčních hodnot komodit. Je ale potřeba vzít v úvahu, eh, že NX 1E se vlastně za, zabíha, eh, že, že, že příloha 1A se zabývá jinými referenčními hodnotami, na to je potřeba nezapomínat. Já jsem otevřen debatě eh, o kompromisech, ale musíme zajistit funkčnost. To je asi pro mě to nejdůležitější. Co se týče rady, jsem rozhodně na straně našeho parlamentního návrhu a způsobu, jakým eh, chceme řešit vztah eh, proporcionality mezi kritickými a nekritickými referenčními hodnotami. Nestojím tedy za návrhem komise a rady. Eh, děkuji a ještě jednou chci říct, že Kora odvádí skvělou práci. Děkuji, Lučku, a dále hovoří Eh, za SD, eh, kolega Jonas. Děkuji. Já bych chtěl nejprve poděkovat Koře za odvedenou práci, za ty poslední měsíce. Děkuji celému jejímu týmu, protože se pod snažila dosáhnout schody v rámci našeho výboru. Já bych se chtěl vyjádřit eh, nejprve k těm předloženým pozměňovacím návrhům a ke kompromisům, které máme dnes před sebou. Tak eh, za prvé, já si cením toho, že se podařilo dosáhnout dohody, pokud jde o definici kritických referenčních hodnot. Myslím si, že zaváde, zavádění eh, různých definic čistě kvantitativních, eh, tak jak tomu bylo v návrhu Evropské eh, komise, eh, nebylo úplně nejvhodnější. Také jsem rád za vytvoření evropských a národních kritických referenčních hodnot, což umožňuje, že členské státy mají možnost definovat si pro sebe kritické referenční hodnoty, to znamená, že to takto podléhá přísnější regulaci. Kapitola číslo 2, tam socialistická skupina má asi nejvíce problémů. Jak už řekl náš kolega za EPP, tak rada eh, přistoupila věci nepřiměřeně, neuměřeně, eh, pokud jde o ty kritické a nekritické hodnoty. Já si myslím, že by bylo možné navýšit proporcionalitu mezi kritickými a nekritickými hodnotami, ale myslím si, že bychom se měli pokusit eh, ještě lépe zanalizovat celou situaci a říci si, jaké jsou ty požadavky, které jsou pro nás skutečně eh, zásadní. Takže Měli bychom se zde v této kapitole zaměřit na to, jak chceme řešit ty nekritické eh, hodnoty, k nímž přispívají eh, subjekty, které nejsou pod eh, dohledem a fungují v dobrovolném režimu. Takže je pravda, že by bylo dobré, aby ta regulace byla robustnější, pokud jde i o ty nekritické referenční eh, hodnoty. Ovšem je třeba zvážit, jak zohlednit eh, eh, i ty dobrovolné režimy v takovém případě. V každém případě doufám, že v příštích týdnech bude to jednání úspěšně pokračovat. Pokud jde o systém rovnocenosti při uznávání referenčních eh, ukazatelů a referenčních hodnot eh, ve třetích zemích, eh, tak původní návrh komise by byl obtížně v praxi proveditelný, protože vlastně neexistuje často rovnocená legislativa v jiných jurisdikcích, eh, takže používat úplně či indexy eh, těchto zemí v Evropské unii by nebylo možné. Takže si myslím, že tady by bylo potřeba ještě se tím hodně zabývat. Současné pozměňovací návrhy, které máme k dispozici, tak ty zakazují používání indexů eh, vytvořených ve třetích zemích, které nepodléhají rovnocenosti a neodpovídají ehm, našemu systému, nemohou být tedy uznány. Otázka je, zda k tomu přistoupit u subjektů, které jsou pod ehm, dohledem. Pak bychom totiž eh, vlastně řekli, že celá řada evropských firm může tyto indexy používat. Ale já si myslím, že tady bychom měli usilovat především o pragmatické, prakticky proveditelné eh, řešení. Skutečně ten pragmatismus a mm, praktičnost si myslím, že by měl zůstat naším hlavním eh, hlediskem, tak aby naše podniky tedy mohly používat eh, tyto indexy. Na druhé straně role dohledového rámce, to si myslím, tady si myslím, že by bylo dobré usilovat o lepší spolupráci mezi příslušnými orgány a ESMou. Protože tady máme kritické indexy, jako třeba EURIBOR, například u nás eh, je to velice důležité. A myslím si, že ESMA by v tomto případě měla sehrát výraznější roli nad rámec eh, národních eh, na námet kompetence národních příslušných orgánů. A na závěr bych chtěl ještě jednou koře poděkovat. Děkuji za ten konsenzuální přístup ke spolupráci. Jak říkám, důležitá ta definice kritických eh, indexů. Myslím si, že musíme ještě zvážit tedy tu problematiku subjektů, které nejsou pod dohledem, problematiku třetích zemí a kapitola číslo 2, ta proporcionalita mezi kritickými a nekritickými eh, indexy, to je věc, eh, která by měla být posílena oproti současnému kompromisnímu návrhu, tak abychom zajistili, že kritické indexy nebo ty, které by se mohly stát kritickými, Eh, jsou robustněji ošetřeny a v případě nekritických eh, indexů mohou vznikat soubory eh, v rámci dobrovolného režimu. Těším se tedy na další spolupráci. Děkuji. Herzlichen Dank, Jonas. Srdečně děkuji Jonasia za EKR, kolega Birne, za místo pana Berna, kolega Lutz, prosím. Děkuji. Kaja se omlouvá za to, že se nemůže účastnit našeho zasedání. Je doma nemocná. Děkuje eh, zpravodajce paní eh, van Newhausen za eh, skvělou práci a velmi dobrou spolupráci a zvláště vám chci poděkovat za to, že jste kompromisy vypracovala tak rychle. Doufejme, že k hlasování bude moci dojít už ve Štrasburku. Kay je stále ještě znepokojena tím, že návrh Evropské komise obsahuje definice eh, kritické referenční hodnoty, respektive která není ještě vyjasněna. Není eh, vlastně i jasné, jak je možné v této fázi eh, procesu ještě nemít definici kritické hodnoty. Proč se komise rozhodla pro 500 milionů euro za svůj práh pro kritičnost? Jak bylo toto vypočítáno? Jak také komise očekává, že vůbec někdo bude brát legislativní činnost vážně, když nebudou eh, vlastně moci se z dokumentu dočíst, čeho se ta právní úprava bude týkat, co bude upravovat. Na tyto otázky bude muset v debatě komise ještě odpovědat. odpovědět. Eh, přístup kompromisu zpravodajky, která umožňuje členským státům eh, definovat nekritické referenční hodnoty jako kritické, to bude systemicky významné a mělo by to také plnit další kvalitativní kritéria. To Kej podporuje, takže váš přístup rozhodně Kej podporuje, zvláště vzhledem k tomu, že jejich aktuální definice, jak je uvedeno jako kritická, vlastně je ještě vágní. Kej by ještě také ráda potrhla svou žádost na komisi, aby přišla se seznamem toho, které referenční hodnoty budou označeny jako kritické nad tím Prahem 5, 500 miliard euro. Takže kdyby bylo možné získat seznam těchto referenčních hodnot, bylo by to velice dobré. Dalším důležitým problémem je to, a který ještě také v kompromisech se neobjevuje, je otázka, kterou eh, vznesla nejenom eh, Case Winburn za skupinu EKR, ale také se objevila u dvou dalších politických frakcích, a to se jedná o referenční hodnoty komodit. Ty by neměly být eh, upravovány v nařízení, které se týká finančních referenčních hodnot. Hlavními body tohoto návrhu nebo hlavním cílem je posílit eh, bezpečnost finanční systém a posílit důvěryhodnost v integritu referenčních hodnot a to se nemůže týkat nedo, eh, subjektů, které nepodléhají dohledu, anebo subjektů mimo Evropskou unii. Takže na toto téma je ještě potřeba Eh, se zamyslet. Co se týče komoditních referenčních hodnot, které by se sem dostaly, tady bychom vytvářeli iluzi, že něco upravujeme, ale většina toho z definice vlastně se tam dostat nemůže. Právní eh, problémy, které zakládají závazky eh, subjektům, ať už mimo Evropskou unii a nebo mimo tedy jurisdikci eh, finančních dohležitelů, eh, těch je mnoho. Case se domnívá, že komise by měla přijít s dalším jiným nařízením, které se bude týkat komoditních referenčních hodnot. A eh, toto nařízení by si mělo uvědomit, jak tyto trhy fungují a měla by v této oblasti vyřešit jakékoliv problémy. Takže nesměšovat oba dva tyto problémy do jednoho legislativního aktu. Vzhledem k tomu, že nemáme vlast, a vzhledem k tomu, že ty komoditní referenční hodnoty už jsou pokryty eh, v nařízení o zneužívání trhu a jejich eh, a eh, nepravosti v tomto směru už jsou trestné v rámci trestně právních správních sankcí. Kay Svenbern doufá, že nadcházející setkání stínových zpravodajů bude co nejinkluzivnější a, a nejpozitivnější efektivnější. Děkuji mnohokrát, Sandore. Vidím, že naše kolegyně Marisa tady není a je tady někdo, kdo by se místo ní chtěl ujat, ujmout slova, takže prosím Filip Lambec za zelené. Děkuji, ano, skutečně by to mělo být inkluzivní, ale obávám se, že když jsem tady slyšel názory vašich kolegů, Kej například, tak eh, myslím, že vodu a oheň zkrátka nesmísíme. Myslím si, že paní zpravodajka se zkrátka bude muset vybrat. Jinak obecně já si myslím, Koro, že jste odvedla vynikající práci, takže se teď vyjádřím skutečně jenom k několika málo věcem. To, že navrhujete menší režim pro nekritické eh, referenční hodnoty, to samozřejmě dává smysl a já se rád řídím takto zdravým rozumem zde souhlasím tedy s EKR. Já si myslím, že zařazení komoditních referenčních hodnot e, znamená ve vašem případě, že vlastně vylučujete komoditní benchmarky, protože ten práh je tak vysoko nastaven, že ty nejdůležitější komoditní referenční hodnoty, jako například e, u cených kovů, u ropy a zlata, by byly pod tou hodnotou 500 miliard eur. Takže pokud si přejete, aby tento režim vůbec pro něco platil, tak budete muset tu pravou hodnotu snížit řešit, takže já bych se k té otázce mm, Prahu ještě rád vrátil. Pokud jde o definice, nemám problém, jenom dvě nám tam chybějí. Je to definice eh, eh, referenční hodnot eh, směných kurzů a potom další věc, a to souvisí s jinou záležitostí, je třeba si vyjasnit, pokud jste sem některé věci zatím nezařadila, znamená to, že jste schopna přistoupit na například eh, základní riziko v pozměňovacím návrhu. To znamená, že referenční hodnota se používá pro něco, co není vhodné. Například, že Libor se použil vlastně pro definování variabilních eh, sazeb u hypoték, což je zcela nevhodné. A pokud je to nevhodné, tak to vytváří samozřejmě riziko a to my nazýváme takzvaným basis risk, základním rizikem. Takže my k tomu podáváme dva pozměňovací návrhy, kde definujeme toto základní riziko a v druhém návrhu říkáme, že bychom měli zajistit, aby se referenční hodnoty používaly vhodným způsobem a nikoliv nevhodně. Nevím, jestli nám eh, odsouhlasíte takovouto eh, myšlenku a jste připravena to zařadit eh, do kompromisního pozměňovacího návrhu nebo se postavíte proti takovým pozměňovacím návrhům. Byl bych rád, kdybyste nám vzor. Já se každopádně myslím, že referenční hodnoty se musí, být, musí využívat vhodně. Můžeme si samozřejmě definovat tu vhodnost, ale jako koncept se mě zajímá, zda s tím souhlasíte. Teď pokud jde o kritičnost, tak my podporujeme to, že bychom tam měli kvantitativní i kvalitativní kritéria pro stanovení eh, kritického významu eh, referenční hodnoty. Pokud jde o kvantitu, tak si myslíme, že by to měl být 100 eh, miliard, ta prahová hodnota, protože, jak už jsem říkal, celá řada velkých Eh, referenční hodnot eh, by sem tím pádem spadala. A pak druhá věc, to je možná trochu zvláštní, že to předkládám za ALDE, to je otázka toho, že bychom kritičnost eh, nechali na národních úřadech, aby si ji definovali sami. Já vím, že vy stojíte o integritu jednotného trhu jako politická frakce, ale myslím, že je potřeba nechat na posouzení národních úřadů, protože tak se vyhneme pokřivení národních trhů. Takže bych byl rád, kdybyste se znovu podívala na návrh Evropské komise v tomto místě, kde se hovoří o tom, že by se definovaly kritické referenční hodnoty na celoevropské úrovni. K tomu si komise navrhla akt přenesené pravomoci. Já si myslím, že by to tedy nemělo být přišknuto národním orgánům dozoru. Mělo by to zůstat na celoevropské úrovni. A pak ještě jedna věc. a myslím, že už se to objevuje v dosavadních kompromisních návrzích, to je otázka role ESMY. Role ESMY proti roli národních orgánů dozoru. Víme, že celá řada referenčních hodnot ehm, se produkuje, řekněme, ve Spojeném království a musíme přiznat, že Spojené království je skutečně tou lokací, kde docházelo k největšímu zneužívání, ale také tamní vláda přijala opatření pro přeregulování referenčních hodnot. Proti tomu tedy se nijak nestavím, nicméně si myslíme, že pravidlo by mělo být nastaveno tak, že u kritických referenčních hodnot eh, musí být dohled na evropské úrovni, přesto všem víme, že to je tedy citlivá záležitost, zejména pro země jako je Spojené království. Přesto bychom ESMě dovolili možnost delegovat eh, tento eh, dohled. A to je, myslím, v duchu toho kompromisu, kterého jsme dosáhli během předchozího parlamentního období, což nás nemusí pochopitelně zavazovat teď, ale má to mm, takový dobrý základ, eh, protože ESMA by měla mít dohled nad kritickými mm, benchmarky, ale měla by zároveň možnost delegovat tuto dohledovou pravomoc, pokud máme dostatečnou důvěru v to, že to bude dobře eh, ošetřeno na národní úrovni. Takže pokud eh, dospěje ESMA k názoru, že na národní úrovni ten dohled neprobíhá dostatečně dobře, že například eh, Spojené království selhalo u dohledu nad Liborem, tak pokud si ESMA nějakém časovém okamžiku uvědomí, že dohled nad eh, benchmarky není dostatečný, tak by měla stále mít právo odebrat to pověření a začít eh, znovu konat eh, dohled nad benchmarky přímo ze své úrovně. Takže to si myslím, že je věc, která eh, by se nám líbila. My jsme vždy pro evropský dohled, přesto si ovšem myslíme, že dobrý dohled je možné konat i z národní úrovně. Pokud eh, to ovšem není prováděno kvalitně, tak by tam měla zůstat ta možnost, aby se ESMA to pověření zase vzala sama eh, zpátky. Takže já bych byl velice rád, kdyby paní zpravodajka mohla zohlednit ten kompromis, kterého se nám podařilo dosáhnout během předchozího funkčního období. Neříkám, že všechno musíme řešit z evropské úrovně, ale myslím si, že Evropský úřad by měl mít možnost eh, stáhnout své rozhodnutí o mm, pověření Národního úřadu dohledem. Tak, teď poslední věc. A to je otázka ekvivalence neboli rovnocenosti požadavků v třetích zemích. My bychom byli rádi, kdybychom se eh, jako stínoví zpravodajové shodli na tom, že komise by se mohla rozhodnout eh, o tom, že supervize ve třetí zemi nemusí mít úplně stejné charakteristiky, respektive pokud eh, nevykazuje charakteristiky daňového mm, mm, mm, ráje, tak je možné uvažovat o rovnocenosti takže to je, to je vše pro tuto chvíli. Já si myslím, že se nám podaří dosáhnout široké schody ohledně tohoto velice náročného, přesto velice důležitého návrhu. Není tady kolega, žádný kolega ze Spojeného království, přesto to řeknu. Uvědomuji si, že mm, se podařilo dosáhnout v hlavních zemích, eh, kde jsou hlavní finanční trhy v Evropě pokroku. Je to především tedy Spojené království. A Teď eh, si musíme dát pozor na to, abychom nevytvořili další důvod pro posilování proti evropských nálad ve Spojeném království. Děkuji. Dank, Filip. Děkuji mnohokrát, Filipe. A když se tak rozhlížím, tak vidím, že za GUE tady není žádný zástupce stínového zpravodaje. Tak eh, se dívám, máme ještě čas a mohu eh, zahájit nyní všeobecnou diskuzi. Chtěli by se ještě zapojit do diskuze jiní další kolegové? Jestliže tomu tak není, tak eh, přímo předám slovo dále, nebo opět koře. Ne, komise, omlouvám se, říká pan předseda. Všechno bylo příliš rychlé. Srdečně vám děkuji, že jste přišla a eh, prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji. Po té debatě mám jenom několik poznámek. Eh, to, že Evropská komise přišla s tímto návrhem, aby obnovila důvěru v referenční hodnoty zajištěním, že benchmarky, které se budou používat v EU, budou spolehlivé a eh, řídíme se tím zásadami IOSCO, abychom eh, zlepšili řízení, kontrolu, kvalitu údajů, které se používají, tak, aby přispěvatelé tedy odevzdávali pravdivé údaje a zajistit adekvátní kontrolu spotřebitelů. Tady chci říci, že včera ESMA eh, vydala zprávu o revizi provádění zásad ESCO a naleznete to na jejich webových stránkách. A ta zpráva není moc dobrá nebo pozitivní, co se týče toho, že všichni poskytovatelé referenčních eh, eh, hodnot respektují ty zásady. My jsme viděli některé pozměňovací návrhy, Eh, které jste podali a ty se týkají toho, že nekritické eh, referenční hodnoty nebudou předmětem zásad eh, Josko, my jsme znepokojeni tím, jak by potom poskytovatelé benchmarků v EU a Josko v minulosti hodnotila podle svých zásad, podle toho, jestli je respektují. Takže to nás znepokojuje. A také chci zmínit komoditní benchmarky, i ty podléhají zásadám Josko, proto je naprosto nezbytné, aby tady bylo kvalitní řízení a aby byly zavedené kvalitní kontrolní systémy pro jejich přípravu. A samozřejmě je potřeba aplikovat proporcionalitu v tom směru, jak tyto zásady aplikovat na různé druhy benchmarků, ale ty obecné zásady ty je potřeba respektovat pro všechny benchmarky. Nevidíme důvod, proč bychom teď měli vlastně začít eh, debatovat o komoditních benchmarkcích, když i IOSCO vlastně eh, má za to, že jejich zásady se týkají komoditních benchmarků. A ještě další dvě otázky. Za prvé definice kritičnosti, té kritika, Komise používá definici kritické hodnoty pouze pro situace vlastně založení kolegia na evropské úrovni a pravomocí vnitrostátních kompetentních eh, orgánů. Žádná další proporcionalita, kdybychom tvrdili, že pro ty kritické benchmarky by se eh, zaváděly nějaké další požadavky. Takže my jsme chtěli zavést velice úzkou definici a v tomto směru teď nemůžeme eh, vytvořit ten seznam. Já dnes taky nemám ty údaje, ale my jsme v tom návrhu chtěli uvést jenom několik málo benchmarků eh, úrokových sazeb, protože ty subjekty, které tam přispívají, by měly být eh, subjekty podléhající eh, dohledu. Takže v tomto směru je to Euribor, Libor, Cibor a možná ještě někdo další, ale nemůže jich být mnoho. Takže to je potřeba vzít v úvahu během vašich debat. A potom otázka třetích zemí. Několik slov. My si plně uvědomujeme, že ekvivalentnost sama o sobě nemůže fungovat. My eh, zde navrhujeme vzhledem k tomu, že když vyšly eh, ty zásady IOSCO, že tam byla věta, kdy IOSCO vyzývá všechny členy eh, tu právní úpravu provádět, i třeba pomocí nařízení. O rok později vidíme, že mnoha jurisdikce to ještě neprovedly a to je také důvod, proč bychom rádi se také rozhledli po dalších řešeních, abychom eh, přišli na to, jak užívat v Evropské unii benchmarky třetích zemí. Ale musí být samozřejmě také robustní, spolehlivé a vytvářet eh, stejnou úroveň eh, tedy situace pro všechny. Děkuji komisi a teď zpátky má slovo kolegyně Cora Juenhuizen. Děkuji, pane předsedo. Já budu velice stručná. Já chci poděkovat kolegům za povzbuzující poznámky. Eh, já si uvědomuji, že je před námi mnoho práce. Chci také poděkovat komisi za její reakci a budu se snažit postupovat s prací co nejrychleji. Ráda bych tedy to, začala i eh, se schůzkami stínových zpravodajů a začala vyjednávat o kompromisech. Děkuji. Teď ještě k tomu dalšímu postupu eh, bych chtěla říci, že 9. března budeme v Ekonu o tom hlasovat a eh, pravděpodobně na březnovém druhém zasedání, plenárním zasedání. Protože jsme trochu dříve skončili s tímto tématem, tak abychom neměli zrovna čtvrthodin přestávku, tak bychom přešli k bodu pořadu jednání číslo 5. Doporučení Evropské komisi ohledně jednání o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic TTIP. Kora, ještě jednou chceš si říct slovo? Disturbance. Abychom předešli. Já se chci jenom uh ujistit, že hlasovat budeme skutečně 9. března a ne 2. března. Nevím, jestli jsem tomu dobře rozuměla. Děkuji mnohokrát za doplnění a nyní eh, nejdříve předám slovo zpravodaji Jepe Kofodovi k bodu 5. Prosím. Ehm. Děkuji, pane předsedo. Já vím, že jsme začali teď trochu dřív, než bylo původně prálováno, Stejně doufám, že tedy můžeme tu diskuzi zrealizovat. Děkuji za možnost představit problematiku našemu výboru. Já jsem se pokusil soustředit se ve svém stanovisku na mandát, který spadá pod kompetenci výboru ECO a podle toho zpracovat naše stanovisko, protože, jak víte, tak stejný úkol má celá řada dalších výborů v Evropském parlamentu. Je tady celá řada důležitých věcí, které jsem chtěl doplnit i nad rámec naší kompetence, ale jak víte, tak my máme omezení také, pokud jde o rozsah toho stanoviska, takže to nebylo úplně možné. Ještě bych eh, uvedl eh, ke smlouvě TTIP, že to bude největší bilaterální investiční obchodní smlouva a může nastavit pravidla pro investování a obchod eh, do budoucna na základě demokratických principů, na základě právního státu, transparentnosti a tak dále. A myslím, že není třeba nějak eh, zvlášť zdůrazňovat, jak eh, důležitá geopoliticky tato dohoda bude. Takže jde tady také o práci, pracovní místa, ekonomiku, ale samozřejmě i geopolitickou spolupráci s USA. Mandát Ekonu eh, ve vztahu k TTIP je tedy otázka konkurenceschopnosti, státní pomoc, přístup k trhu, podnikání finanční služby Některé tyto aspekty jsem tedy řešil ve svém stanovisku, ale mají dopad i na jiné výbory. Přesto si myslím, že je důležité je zmínit, protože například otázka mm, volné hospodářské soutěže, což spadá výhradně e, pod naši kompetenci, má e, značný dosah. Takže se těším na vaše názory a chci zajistit, aby naše stanovisko bylo příspěvkem, silným příspěvkem ke zprávě Výboru pro mezinárodní obchod. Z čeho jsem vycházel ve svém stanovisku? to, co vlastně píšou na prvním odstavci, že dohoda nemusí vést k nižším standardům oblasti, jako je bezpečnost, zdraví, životní prostředí, spotřebitelé, tam bychom měli zajistit co největší standardy. Nevím, jestli mám čas teď procházet všechny jednotlivé odstavce svého stanoviska, spíše se podíváme jenom na ty nejdůležitější, o kterých se nejvíce jednalo a hovořilo. Takže podívejme se na odstavec D. Zde hovořím o finančních službách. To je opět kompetence našeho výboru, tak jak víte, probíhají vyjednávání o této záležitosti nad rámec TTIP a já říkám, že bez ohledu na to, na jaké úrovni se vyjednává, cílem vyjednávání v této oblasti vždy musí být zajištění vyšších standardů, eh, tak, eh, jak jsem už to zdůrazňoval v otázce bezpečnosti, životního prostředí a tak dále. Pokud jde o konvergenci, eh, standardy musí být nastaveny tak, abychom zabránili potenciálním finančním krizím do budoucna odstavci I Hovořím o ISDS, tedy řešení sporu mezi investory a státy, a to má samozřejmě také vztah k našemu mandátu. Jde o to, jak řešit spory o přístupu na trh, spory ohledně volné hospodářské soutěže. První zásada je zásada prvořadosti vnitrostátních eh, soudů, to znamená, že Evropská unie, Spojené státy samozřejmě uznáváme transparentnost právní stát a tudíž se domnívám, že samotná koncepce automatického využívání nestátních mechanismů je značně problematická věc. Nicméně si uvědomuji, že může dojít k situaci, kdy bude potřeba mm, naprosto nestraného posouzení věci, což se může stát například při nějakém mm, v dlouhotrvajícím investičním sporu a pak je možné se nastavit nějaká kritéria a na základě toho tedy zrealizovat nestátní arbitráž. Pokud je o transparentnost, tak kritéria pro transparentnost mm, by měla platit i pro takovéto arbitráže. My dbáme na zásadu transparentnosti jako klíčovou věc. Um, u ISDS můžeme využít kritéria, která jsou teď stanovena v UNCITRALu a v jejich, eh, v jejich dokumentech. To znamená, že dokumenty musí být zveřejňovány a TTP TTIP, eh, o tom se často hovoří jako o smlouvě, která stanoví základní pravidla pro budoucí investování a obchodování a proto si myslím, že je třeba zde zmínit také tyto nestátní arbitráže v případě, že dojde k uzavření smluv s dalšími zeměmi, kde se neuznávají takto zásady demokracie, transparentnosti a právního státu a samozřejmě, že k těmto situacím bude běžně docházet. Teď už bych předal slovo stínovým zpravodajům a těším se na, na jejich názory a na to, jakom, jak bychom společně mohli za Ekon přispět ke zprávě výboru pro mezinárodní obchod. Děkuji. Děkuji mnohokrát, Jepe. Poté, co stínová zpravodajka za EPP, eh, paní Hybne tady momentálně není, ale přihlásil se kolega Heis, takže bych za EPP dal slovo jemu. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Danuta Hibner bohužel eh, zde nemůže být, omlouvá se, požádala mě, abych zareagoval na to, co zde dnes zazní od zpravodaje, abych mu poděkoval za eh, jeho dosavadní práci. Eh, ona má řadu poznámek v reakci na to, co zde zaznělo. Za prvé oblast finančních služeb a potom otázka ISDS a potom konečně k otázce malých a středních podniků a jak eh, zlepšit úlohu eh, malých a středních podniků v rámci vyjednávání o typu a také podá nějaké eh, pozměňovací návrhy. Co se týče finančních služeb, už zpravodaj řekl, se musíme maximálně snažit využít této příležitosti a postoupit tedy ku předu v jednání o finančních službách a to pozitivně ale zároveň tedy respektovat to, čeho bylo doposud na obou stranách Atlantiku dosaženo. A Danuta Hibner se domnívá, že debaty by mohly vést k bilaterálním konzultacím ještě předtím, než budou schváleny nějaké nové zákony. Domnívá se, že je důležité, aby došlo k intenzivním bilaterálním debatám ještě předtím, než bude jakákoliv legislativa schválena. Za, prvé otázka, za druhé otázka transparentnosti vůči zúčastněným subjektům, zvlášť co se týče finančních otázek a konečně větší odpovědnost eh, volených orgánů jako našeho parlamentu a dalších ve prospěch větší transparentnosti jednání. Co se týče ISDS, tady navrhuje, aby komise zvážila eh, zavedení reformovaného eh, mechanismu řešení sporů eh, pro investory z EU a USA, který by nahradil stávající tedy smlouvy bilaterální o investicích z USA. Jakýkoliv takový mechanismus v rámci T-typu, eh, který by umožňoval řešení sporů, by měl být transparentní, eh, měl by eh, být předložen veřejnosti k diskusi, měl by obsahovat etické kodexy arbitrů pro arbitry a tak dále, umožnit také mediaci, předcházení sporů a umožnit malým a středním podnikům nižší náklady. Další možností by bylo umožnit investorům snažit se eh, obrátit se na vnitrostátní soudy, co se týče řešení sporů, ještě předtím, než se obrátí na plné ISDS. Tak tak, aby třeba ISDS mohla schvalovat tedy ten rozsudek, i přesto, že byl vynesen vnitrostátním soudem. To je ještě na debatě se spravodajem. A co se týče malých a středních podniků, vzhledem k tomu, že TTIP by měl přinést větší prospěch malým a středním podnikům, eliminací, e, eliminací poplatků, tarifů, e, zjednodušením celních postupů a zjednodušením e, norem pro podniků. To usnadní účast malých a středních podniků na zámořském obchodě a byla, bude to vlastně první obchodní dohoda, která bude mít zvláštní kapitolu pro malé a střední podniky což by mělo přinést prospěch už stávající spolupráci mezi EU a USA. Měly by, ex, měly by vzniknout webové stránky eh, jak pro evropské a americké malé a střední podniky, kde by se tyto podniky dozvěděly vše, eh, co potřebují znát o pravidlech celních eh, a dalších. To by jim velice pomohlo. Paní Hibnerová se zamnívá, že zaměření specifické kapitoly na, web, na malé a střední podniky a vytvoření takovéto specifické stránky pro ně pro podniky na obou stranách eh, Atlantiku je zcela nezbytné. Těší se na spolupráci se spravodajem v tomto směru. Děkuji. Děkuji eh, kolegovi Hajsovi. Prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane eh, Kofode, děkuji za tu možnost sejít se také bilaterálně a probrat tuto problematiku. Těším se tedy i na další spolupráci. Zvláště se těším um, vzhledem k tomu, že jsem náhradním členem také ve výboru INTA. Myslím si, že je potřeba dosáhnout ambiciozní podoby dohody eh, TTIP, abychom posílili eh, konkurenceschopnost na obou stranách Atlantiku. Většina lidí totiž říká, že volný obchod je dobrý pro exportující podniky. Méně lidí už uvádí, že to je také dobré pro malé a střední podniky, ale téměř nikdo se nedomnívá, že to je dobrá smlouva pro spotřebitele, pro občany Evropské unie. Ale já myslím, že by měli eh, jaksi zisk z této smlouvy eh, přístupem k levnějším výrobkům a tak dále, protože takto vzniknou vyšší požadavky na místní, smlouv, na místní služby, povede to k růstu pracovních míst a celkově k růstu. Mám několik eh, pět stručných poznámek. Jak už jsem říkal dříve, tak jsem si všiml, že tato zpráva eh, se soustředí zejména na americký protekcionismus. A já si myslím, že je třeba se ovšem zbavit protekcionismu také na evropské straně, protože i to poškozuje naše spotřebitele. Druhá věc je potřeba usilovat o zvýšenou spolupráci stanovisko teď vychází eh, z zásady zbližování, konvergence, je možné o tom dále ještě diskutovat. Třetí věc, daňová politika by podle našeho názoru neměla do té typ spadat, ale možná, že můžeme mm, prověřit otázku politiky volné hospodářské soutěže, protože tady ta ustanovení mohou ošetřovat eh, například eh, fúze státní dotace, státní pomoc a tak dále. Takže na místo těch daňových otázek bychom to měli řešit tou cestou eh, hospodářské soutěže. Čtvrtá věc. Plně souhlasím se spravodajem, že je potřeba nasadit, nastavit co nejvyšší míru transparentnosti, o tom myslím není žádná diskuze. A poslední poznámka, souhlasím s panem spravodajem také v tom, že třeba hledat lepší způsoby ochrany investic. Musíme se samozřejmě snažit ochránit právo na regulaci, protože tak zajistíme, že investoři v zemích mimo EU um, ehm, budou mít eh, spravedlivé zasa- eh, zacházení, ale nevím, jestli to můžeme eh, vyřešit přímo formou našeho stanoviska. Každopádně další diskuze k této věci by jistě byla užitečná. Děkuji. Děkuji mnohokrát, Zandere. A teď kolega Ramon Tremoza za GUE Metkasi, také za GUE a Maríza jsou přítomni, takže za zelené bych dal nejdříve slovo Michalu Remontovi. Prosím. Tak, Děkuji, pane předsedo. Pro nás je TTIP samozřejmě jedno z nejdůležitějších témat v nejbližších měsících a letech. Samozřejmě na to hledíme s velkým zájmem. Co se týče zprávy ekonom tak eh, zde bychom rádi kriticky připomenuli jednu věc. Další deregulace finančních trhů pro nás určitě není žádná možnost a TTIP eh, v tomto smyslu nemůžeme eh, této otázce podpořit. A zpráva hospodářského výboru se vyslovuje právě pro lepší regulaci v budoucnosti a ne pro deregulaci. Takže zejména co se týče mm, regulace v USA. Takže to je jedna, jeden z našich návrhů v rámci diskuze. E, my bychom byli proto, abychom měli lepší regulaci finančních trhů a ne další deregulaci. Zejména to platí pro regulatorní e, spolupráci e, mezi příslušnými orgány a myslím si, že se musíme jednoznačně vyslovit proto, Eh, že eh, finanční eh, výsostné možnosti musí být v, roce, v rukách parlamentu a také příslušných orgánů. Neměli bychom regulátora omezovat a oslabovat. Co se týče veřejných zakázek, tak hm, na americké trhy eh, by se měly nějakým způsobem prolomit, eh, mít zde ekologické nákupy, tak to si myslíme, že je to úplně nesprávným směrem, eh, protože Evropa by se měla pohnout také tím směrem, že místní nákupy by měly být sociálně únosné, to bychom měli podpořit. A potom poslední bod, Samozřejmě jsme toho názoru, že hospodářský výbor e, se výrazně a bez kompromisu měl vyjádřit, e, e, se vyjadřuje proti ISDS a my v parlamentu proti tomu jsme. Děkuji. Herzlichen Dank, ähm, Raymond. Děkuji kolegu Raymondovi a vidím, že z ESD tady také momentálně nikdo není ale kolega z ALDE eh, přichází právě do sálu a netuší, co ho zlého čeká. Ale eh, určitě je tady asi pravděpodobně jako zástupce Ramona Ramozy. Ne, ten tady je. Takže přímo vám udělím slovo. Eh, vy jste předtím byl na řadě, ale prosím. Já teď nevím přesně, jaké téma teď řešíme. Omlouvám se. Byl jsem teď v kanceláři a měl jsem za to, že začneme později. Dobře, takže teď. Promiňte, prosím. Bez mikrofonu. Yes. First of all, uh, I want to thank the... Děkuji. Já chci nejprve poděkovat autorovi tohoto stanoviska, panu Kofodovi. Já jsem velice spokojen s tím, že pan zpravodaj s námi tak otevřeně spolupracoval. Myslím si, že je potřeba dosáhnout eh, co možná nejširší schody a co možná nejdříve. Líbí se mi ten text, eh, který nám pan zpravodaj navrhuje. Možná, že bych tam mohl sám, kdybych to psal, tak bych možná některé odstavce naformuloval trochu jinak. Neznamená to, že bych to teď chtěl e, změnit, protože s podstatou těch argumentů souhlasím. Líbí se mi ten e, přístup, kdy zdůrazňujeme e, to podnikání. Myslím si, že je potřeba dohodnout se se Spojenými státy, protože když teď odmítneme tuto smlouvu, tak se musíme ptát, jakou máme alternativu. Ono totiž velké nadnárodní firmy v Evropě působí také ve Spojených státech a velké americké nadnárodní firmy působí v Evropě a tak už je to celá dlouhá léta. Takže tato dohoda hovoří o byrokracii, překážkách, clech, které dnes brání většímu podnikání malých a středních podniků na obou březích Atlantiku. Velké nadnárodní firmy mají dostatečné nástroje, zdroje, finanční prostředky, jak se s těmito překážkami, byrokratickými, celními a tak dále vypořádat a tak podnikají bez překážek ehm, a bez problémů na obou dvou stranách Atlantiku. Takže já jsem rád, že ta zpráva je naformulována ambiciozně, souhlasím s transparentností, s tím, že třeba si ujasnit, zda bude smlouva ošetřovat také finanční služby nebo ne. Je potřeba zajistit větší transparentnost u toku kapitálu oběma směry. Dále je třeba zajistit, že podniky se konkurují férově, nezneužívají daňových systémů a tak dále. Možná bych ještě řekl, že některé věci bych trochu jinak asi naformuloval. Například my máme v Evropské unii tradici, tradici respektovat veřejné služby a to může být možná interpretováno různým způsobem. Já myslím, že nechceme chránit neefektivní monopoly před soukromým sektorem, takže možná, že tady by to stálo za to trochu přeformulovat. My už jsme o tom trochu diskutovali s panem zpravodajem, ale já nechci nijak ohrozit sociální zabezpečení v Evropě, ochranu životního prostředí, ochranu spotřebitelů a tak dále. To samozřejmě ne. Pokud jde o ISDS, nejsem právník, ale možná by bylo potřeba ještě dále o této věci diskutovat, protože já to vnímám tak, mohu teď uvést příklad to, toho, co se stalo před dvěma lety v Argentíně, kdy tam eh, španělská firma Repsoil byla v podstatě znárodněna argentinskou vládou. A Eh, firma mi nakonec řekla, díky mezinárodní arbitráži jsme neutrpěli takovou škodu, kterou bychom jistě utrpěli, kdyby neexistovala žádná mezinárodní pravidla. Takže oni říkali, díky bohu, díky bohu, že existují mm, eh, takovéto národní, eh, mezinárodní arbitráže, tím pádem argentinská vláda neznárodnila 100% našeho majetku, protože věděli, že by se argentinská vláda dobře věděla, že Repsol by se mohl odvolat u mezinárodních arbitrážních orgánů. Takže si myslím, že potřeba zlepšit ty mezinárodní mechanismy, zamyslet se nad tím, jakým způsobem zohlednit národní legislativu, samozřejmě funkci národních soudů, ale zároveň buď to udržet nebo nově zavést v případě, že neexistují modely mezinárodní arbitráže. Takže já jsem otevřen diskuzi o záležitosti ISDS. Ta diskuze je samozřejmě obrovská v Rakousku, v Německu. Víme, že v Americe jsou ti nejlepší právníci a tudíž eh, je třeba s tím počítat, když eh,